předsednictví, aby tuto rozpravu sledovalo. Děkuji. Podle článku 216 odstavce 4 eh, vás informuji, že zde nebyla předložena žádná žádost, aby se hlasovalo o této změně, takže tato změna je tím pádem přijatá. Podle pořadu jednání zde teď máme prohlášení.